tyto nominace budou přijaty. Výbor pro ústavní záležitosti žádá o výklad článku 191 odstavec 1 ohledně předsednictva výborů. Toto upřesnění má zanít takto. Pouze řádní členové výboru zvolení dle článku 186 mohou být také zvoleni do předsednictva výboru. Eh, tento výklad je přijat, a pokud do zítřejšího zasedání eh, nepředloží námitku 40 eh, poslanců a nebo politická skupina kolegyně Kristiana Muscadini mi sdělila, že od 15. Čer, pardon, října 2012 bude patřit do skupiny EKR. A nyní se dostáváme k plánu práce tohoto zasedání.